Dobrý den, dámy a pánové, nejsme příliš početní, ale zahájíme naši práci. A zahájíme bodem 26. pořad jednání je pozměněn, jak už jsme včera rozhodli. Zahájíme tedy bodem 26 stanoviskem k nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. A potom projednáme bod 25. Týká se to měření pokroku v měnícím se světě. Dále bod 27, krmivo a potom 28 SZP. Takový je pořad. A nyní má slovo paní Harms. Ja, Herr Vorsitzende, ich möchte... Pane předsedo, chci se vrátit ještě k informacím od komisaře Ettingera včera v tomto výboru a mám otázku na zástupce komise, pokud tu jsou, a je to také výzva předsednictvu Byra tohoto výboru podle německých tiskových zpráv, zejména Špíglu, po té prezentaci pana Ettingera Eh, spadl index DAX a to značně, alespoň podle stanoviska obchodníků na burze a mluvčí pana Ettingera potom podle zpráv z tisku se obrátila na veřejnost a vysvětlovala, že hodnocení, které včera komisař poskytl, byly založeny pouze na zprávách z tisku. Musím říct, že mě to trochu iritovalo, a ráda bych věděla, v jakém rozsahu pan Ettinger je v kontaktu s Euroatomem, s Mezinárodní agenturou eh, pro atomovou energii a také s národními dozory pro atom, nad atomovou energií a chtěla bych skutečně stanovisko ke stanovisku mluvčí pana Ettingera, protože si myslím, že toto není žádná důvěryhodná informace, která včera zazněla. Dziękuję. Już przekazuję głos kolejnym e, mówcom. Ja chciałbym powiedzieć, że... Děkuji. Dám e, následně slovo dalším řečníkům, ale chtěl bych říci, že před e, dvěma dny jsem se zúčastnil setkání s komisařem Ettingerem a řekl naprosto to samé. Takže proč jste nereagovali dříve? A nyní řečníci, který... Děkuji jenom k tomuto bodu pořadu jednání. Já si myslím, že máme dneska jiné body na programu, ale pro, je to důležité, takže protože proto bych rád požádal vás, pane předsedo, abychom dodrželi pořad jednání, který jsme si naplánovali na dnešek. To, co řekla paní Harms, je také důležité, ale myslím si, že tu nemáme ani zástupce komise, ani správné osoby, na které bychom se mohli s tímto obrátit. A za druhé je tu schválený pořad jednání tohoto výboru, takže chci požádat, abychom v něm pokračovali. Děkuji. Dziękuję bardzo. Hmm. Hmm. Przechodzimy, czy kolega Prodi chciał zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję. pan Prodi se chtěl vyjádřit. Ne, nej. Takže předáme tuto... Tervengo eh, eh, dopo, grazie. Jsem se vyjádřit k tomu, co řekl komisař Ettinger a pokud se o tom bude jednat následně, tak ještě počkám.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 kterou budeme prodávat, eh, projednávat jako první, jde o vyhořelé eh, palivo a radioaktivní odpad. Navrhovaná směrnice stanoví právní rámec Evropské unie pro bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Pozměňuje se jí dříve komisí předložený návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořeným jaderným palivem a radioaktivním odpadem z roku 2003 a také se funkčně doplňuje směrnice 71 2009 o jaderné bezpečnosti, která řeší pouze sklady vyhořelého paliva v místě jaderných zařízení. Radioaktivní odpad existuje ve všech členských státech a to bez ohledu na to, jaká bude nebo nebude budoucnost jaderných zařízení pro energetické i jiné účely. V zájmu zajištění dlouhodobé bezpečnosti je tedy nutné bezpečně zabezpečit uložení odpadů jako konečnou fázi nakládání se stávajícím i budoucím radioaktivním odpadem. V závislosti na vlastnostech odpadů jsou vyžadovaná zvláštní opatření na ochranu osob a životního prostředí před nebezpečím vyvolávaným ionizujícím zářením. Hlavní zásadou nakládání s radioaktivním odpadem v této směrnici je o zadržení a izolaci od osob a biosféry po dobu, kdy odpad představuje radiologické nebezpečí. V dlouhodobém horizontu může ochranu před veškerými možnými riziky zaručit pouze uložení zahrnující specifické prvky pasivní bezpečnosti. Navzdory této skutečnosti eh, u vysoce radioaktivního odpadu se vědci a technici shodují, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativu představuje ukládání do hlubinných geologických úložišť. Navzdory této skutečnosti v současnosti neexistují v žádném z členských států zařízení ke konečnému uložení vysoce radioaktivního odpadu s dlouhým poločasem rozpadu, vytvořeného při využívání jaderné energie. Bohužel za více než 50 let existence jaderné energetiky nebylo vybudováno žádné zařízení ke konečnému uložení a v současnosti je radioaktivní odpad skladován provizorně v dočasných meziskladech. Konečnou odpovědnost za bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nesou členské státy. Navíc je obecně přijatou zásadou, že by se společnost měla vyhnout přenášení nepřiměřené zátěže na budoucí generace Eh, což na stávající generaci, která má z jaderné energie nebo z lékařských zákroků užitek, klade povinnost se všemi stávajícími odpady řádně nakládat. <clears throat> Navzdory těmto úvahám má většina zemí klíčová rozhodnutí ohledně nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem stále ještě před sebou. Všeobecným cílem návrhu směrnice je tedy nastavit právní rámec Evropské unie pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem jako nedílnou součástí bezpečného využití jaderné energie pro výrobu elektrické energie a využívání ionizujícího záření ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství, výzkumu a vzdělávání. Vítám proto návrh směrnice Rady, protože by mohl pomoci všem členským státům přijmout nezbytná politická rozhodnutí na zřízení a provedení jejich národních programů, zejména s ohledem na odpovědné a bezpečné nakládání s vysoce radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění souladu navrhované směrnice se stávajícími evropskými právními předpisy. Měly by být zohledněny současná průmyslová praxe, a stávající postoj schody, který zastávají odborníci. Vzhledem k tomu, eh, že je zaměřený na eh, určitý udržitelný rozvoj jaderné energetiky a zde je třeba si uvědomit, že jakkoliv se nám to může nebo nemusí líbit, je v současné době jaderná energetika 30%, 30 energetického mixu Evropské unie, u některých státech až 80% by návrh směrnice neměl bránit možnosti budoucího využívání radioaktivních materiál po dlouhé době a neměl by vést k žádnému překvalifikování znovu použitelných materiálů na jaderný odpad. Existuje široká mezinárodní schoda mezi technickými experty o tom, že geologické úložiště je nejvhodnější metodou pro dlouhodobé nakládání s nejnebezpečnějšími formami pevného či spevněného radioaktivního odpadu. Je však zapotřebí ještě mnoha let výzkumu na vyprojektování a vybudování těchto úložišť. V tomto uhledu je nutné a dobré pokračovat v rozvíjení výzkumu a technického rozvoje a příslušně finančně podpořit. Ustanovení o vývozu radioaktivního odpadu, která byla uzavřena mezi jednotlivými zeměmi, je dobré a je třeba přeskoumat případ od případu, nikoli přímo zakázat. Došlo totiž k některým konkrétním případům, kdy členské státy zaslali či zasílají své vyhořelé palivo k přepracování do země, která není součástí EU a část zbytkového odpadu vytvořeného při tomto přepracování zůstává v zemi příjemce. Podobně by měly členské státy, které se věnují přepracovatelským činnostem, mít možnost zaslat zbytkový odpad do zemí, v nichž vyhořelé palivo původně vzniklo. Návrh této směrnice Rady by se měl zabývat bezpečnostními případy pouze pokud se týkají bezpečnostních případů v souvislosti se zařízeními na ukládání radioaktivního odpadu. Jsem přesvědčen, že bez ohledu na konkrétní politiky členských států patří úložiště radioaktivního odpadu k aktuálním tématům, které teprve čekají na svoje vyřešení. Diskuze o této směrnici se podle mého názoru mají odehrávat na technické rovině, neměly by se stát Eh, politickými argumenty a neměla by se diskuze posunout k otázkám budoucnosti samotné jaderné energetiky. Děkuji. Děkuji bardzo kolegoze Pocovi. Otvíram. Děkujeme. Děkujeme vám, pane kolego. Děkujeme a nyní zahájíme diskuzi. Chtěl by se někdo přihlásit do diskuze? Prosím, pan Bartolaci. Sì, grazie Presidente. Eh, trattando di questi argomenti. Děkuji, pane předsedo. U těchto témat je nutné, abychom se podívali i na současnou vážnou situaci. Je to velmi choulostivá, důležitá tématika a potřebujeme další odpovědi. Uh, Nesmíme se ale eh, nechat ovlivnit eh, demagogickou rétorikou. Jde nám o konkrétní, objektivní věci. Sem patří také to, abychom na základě této navržené směrnice, kde máme do určité míry harmonizovaný rámec a potřebujeme ho mít pro vyhořelé palivo a jaderný odpad, Směrnice zapadá do řady mezinárodních opatření, protože jaderná energetika a její bezpečnost je základní otázka. Souvisí to také s tím, co říká Euroatom. Politika společenství v této oblasti by měla mít absolutní prioritu, protože jde o bezpečnost a zdraví a také ochranu životního prostředí. Evropská úprava musí být jasná, transparentní a závazná. A je třeba, abychom pokryli všechny fáze nakládání, skladování, likvidace. To jsou logické kroky v evropském právním rámci. Potřebujeme právní rámec, zejména pokud jde o likvidaci vyhořelého paliva, protože v mnoha zemích společná úmluva MAE je sice podepsaná, ale de facto není právní rámec v Evropské unii pro tuto oblast. A proto je důležité, abychom zvolili konkrétní přístup, tak aby členské státy schválili národní programy pro likvidaci eh, radioaktivního vyhořelého paliva a odpadů. Zapadá to do politiky společenství, která ale bude vyžadovat také spolupráci eh, mezi státy, mezi regiony a i se třetími stranami. Tyto dohody musí eh, splňovat ovšem velmi vysoké bezpečnostní normy, a v minulých směrnicích už jsme se částečně k tomu dostali a v Euromatomu také. Děkujeme, pane kolego. A nyní poprosíme paní Rozbach za EKR. Formand. Um, vil jo altså ikke sidde og, og gentage alle de rigtig gode ting, som Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se nebudu opakovat mnoho těch opravdu velice kvalitních argumentů, se kterými přišel pan Poc a ostatní kolegové. Ovšem asi tak před měsícem jsem byla ve Finsku. Navštívila jsem tam, právě měla jsem možnost podívat se do takové hmm, atomové elektrárny. A začala jsem se tím trošku zabývat, začala jsem nad tím uvažovat. A říkala jsem si, proč vlastně chceme ukládat mm, vyhořelé palivo geologickým způsobem, hlubinným způsobem. Mm, když si uvědomíme, že v podstatě tento materiál ještě pořád obsahuje asi tak polovinu své energie. Mm, pokud vím, tak asi tak 30 let ho muž, musíme někde skladovat, abychom vůbec mohli eh, do těchto hlubinných eh, úložišť eh, toto palivo ukládat, čili opravdu je to strašně dlouhá doba, podle mého názoru. Finové samozřejmě e, jsou lidé, kteří se tím zabývají velice důkladně a to znamená, že se snaží i v této oblasti postupovat správně. Já jsem se podívala na celou tu mm, mechaniku, jakým způsobem došlo k mm, přípravě těchto cementových různých kapsulí, do kterých by došlo k ukládání. A osobně si myslím, ano, pravděpodobně je to bezpečné. Ovšem, je mi velice líto, že tam je ještě tolik té energie, která v podstatě by se mohla využít nějakým způsobem. Je to energie, o kterou přicházíme, kterou bychom mohli opětovným způsobem využít. Já nevím, ptám se, mohli bychom využít tuto energii, řekněme, v medicíně nebo nějakých jiných oblastech. Především, když si uvědomíme, že toto vyhořené palivo, tam v podstatě vlastně 30 let někde ukládáme v nějakých obrovských bublinách po 30 let a to podle mého názoru asi není úplně bezpečné, čili na to bychom se ještě měli podívat. Děkuji. Děkuji koležance Rozbach. Děkujeme paní kolegyně a nyní poprosíme paní Rebeku Harm za zelené. Já... <clears throat> Dobré ráno, ještě jednou a teď vážně. K bodu pořadu jednání našeho výboru. My jsme začali i paralelně ve výboru pro průmyslu se radit o této věci a první věc, kterou chci říct, je, že jsem si všimla, že je velký rozdíl mezi eh, jednáním předcházející, o předcházejícím návrhu této směrnice eh, de Palacio už eh, vypracoval takovýto návrh jako první verzi a tato směrnice měla za cíl zajistit bezpečné vyjasnění otázky, co budeme dělat s atomovým odpadem, zda teprve, a teprve potom rozhodnout, zda budeme dále budovat jaderné elektrárny. Jde o to, abychom měli jistotu, jak naložit s radioaktivním odpadem a teprve potom investovat do výstavby nových elektráren. To tady zatím v této směrnici chybí a to je jeden z hlavních kritických bodů pro naši frakci. Eh, myslím si v této souvislosti, že je také nedbalé a že je nedostatkem, že se sice eh, jedná o této směrnici, ale nezabýváme se potížemi, které se vyskytly ve Švédsku u projektu konečného skladování a co se stane eh, v případě havárie existujícího skladu vyhořelého paliva v Německu. Já jsem, když jsem se začala zabývat touto směrnicí, jsem se obrátila na Německo několikrát. To úložiště konečné je v rukou německé spolkové vlády. Je možné ho navštívit a podívat se, jaké problémy se tam vyskytly, protože když dojde k havárii ve skladu vyhořelého paliva, tak zatím nikdo ze zpravodajů toto Eh, skladiště v Německu nenavštívil. Dovolte mi, abych řekla, že definice radioaktivních odpadů podle našeho názoru není přiměřená. Je ponecháno na rozhodnutí členského státu, zda vyhořelé palivové články bude dále používat jako palivo nebo jako materiál a je to v podstatě nejnebezpečnější část těchto odpadů, anebo zda to bude považovat za odpad. V této souvislosti potom je možné, aby došlo k exportu do třetích států. Pokud něco není definováno jako odpad, tak tato směrnice a její návrh také předpokládá, že vysoce nebezpečné radioaktivní odpady, tedy vyhořelé palivové články, se exportují do Ruska a do jiných států mimo EU. Nejdůležitější požadavky za naši frakci pro další jednání vypadají takto. Chceme, aby v této směrnici byly všechny radioaktivní odpady, aby je pokrývala, aby nepokrývala jenom malou část těchto odpadů. Chceme, aby eh, tím byly pokryty také odpady z dobývání uranové rody a také odpady, které v některých státech se používaly a používají a vznikly při vojenské činnosti a chceme, aby eh, vyhořelé palivové články byly klasifikované jako radioaktivní odpady. Chceme, aby radioaktivní emise, které jdou do atmosféry, do životního prostředí, například ze zpracovatelského závodu Lahák ve Francii, aby se také považovaly za odpad, protože nekontrolovaná ne, i kontrolované emise, například do moře, představují pro tento průmysl určité usnadnění, protože velkou část eh, může ponechat v těchto zařízeních. Také u eh, odpadů, které mají nízké ionizační záření nebo radioaktivní záření, i tam by mělo být možné je změřit. Existuje praxe v mnoha zemích Evropské unie, že tyto odpady s nízkou radioaktivitou se měří a třeba eh, radioaktivní beton se rozdrtí a používá se dále ve stavebnictví. To považujeme za velmi rizikovou metodu. Chceme také, aby staré zátěže měly vysokou prioritu a myslíme si, že tato směrnice a to říkám ještě jednou v souvislosti s aktuální situací, že tato směrnice se bude muset znovu zabývat riziky, které jsou zejména v regionech, kde hrozí zemětřesení a ne jenom v případě jaderných elektráren, ale také úložišť vyhořelých eh, palivových článků, Například ve Francii byly velké problémy po zemětřesení s chlazením toho zpracovatelského závodu Rokašo, takže i tam je to i tam to platí, to znamená, že i pro ta úložiště radioaktivního odpadu potřebujeme takovýto přístup. Nedostatečné podle nás je také to u tohoto návrhu, že nedokážeme poznat, kdo bude dále rozhodovat a v jakém rozsahu proběhnou konzultace s experty. O tom se sice v návrhu směrnice hovoří, že tam bude velmi otevřený přístup, ale my to zatím nedokážeme z toho vyčíst. Také nevíme, eh, proč názor, že ten, kdo produkuje odpad, by měl také zodpovídat za konečné uložení. To znamená, ten, kdo znečišťuje, platí. Nevíme, jakým způsobem se tento princip tady uplatní, to považujeme za slabinu. A je to skutečně velká výzva, abychom dnes zaručili, že budou finanční prostředky pro konečné uložení i za 50, za 70 let až v některých státech vlastně se začne s tímto ukládáním, zda na to budou prostředky. To jsou podle nás ty nejdůležitější body a jsou to body, které také výbor pro průmysl projednával a my je tam budeme diskutovat dál. Myslíme si, že potřebujeme rozsáhlou diskuzi mezi stínovými zpravodaji tohoto výboru, výboru pro průmysl. Zpravodaj zatím neměl dost času eh, na to, aby proběhly tyto diskuze a rozpravy. Proto si myslím, že potřebujeme ještě širší diskuzi k této věci. Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně. Děkujeme za opravdu komplexní stanovisko z vaší strany a nyní mám Krise Davise, který je dalším řečníkem za ALDE, poté pan Prody, Rovana Plum a poté opět pan Poc. Takže Chris Davis. Já zde zastupuji milou kolegyni, paní Parvanovou, takže některé z těch poznámek jsou její poznámky, některé mé vlastní. Já si myslím, že je asi velice jednoduché, jak si usnout na Mavříny v této oblasti. Pokud nejsou žádné problémy, tak jak si ignorujeme skutečnost, že mohou vzniknout určité problémy. A čím více se podíváme na situaci, která nyní vidíme, co se děje v Japonsku, nebo pokud jde o vůbec řízení těchto elektráren, protože my většinou jsme měli pocit, že asi 50 let tyto elektrárny v podstatě mm, fungovaly bez nějaké větší obavy. Najednou zjišťujeme, jak to opravdu ve skutečnosti vypadá, jaká je realita. Například nyní čtu v novinách, že opravdu jsou tam takové mm, prostě celé ty, to palivo, které tam je, um, nebo vůbec celé oblasti, mm, ve kterých tyto společnosti japonské se snaží nějakým způsobem ehm, do těchto úložišť ehm, eh, dát ještě více paliva, než nakolik to bylo koncipováno. To znamená, že tam dochází k únikům, k ostatním problémům a tak dále. To je prostě, to, to nevadí. Co, si, co jsem chtěl říci, je, že v podstatě musíme opravdu v tomto odvětví postupovat nesmírně transparentně. Musíme mít možnost nezávislého hodnocení, nezávislé kontroly, tak aby tam nedošlo, k, řekněme, k nějakému komerčnímu utajování informací, protože kdyby došlo k havárii, například když jsme viděli, co se děje v Japonsku, tak pravděpodobně tato situace by se mohla v následujících dnech ještě zhoršit. To znamená, že nesmíme podkopávat důvěru v toto odvětví. Právě proto musíme, musí existovat nezávislé hodnocení, možnost kontroly, transparentnost, a to až, ať už mluvíme o ukládání tohoto vyhořelého paliva nebo samotných elektrán. Pokud jde o transport, do dopravu, to je další záležitost v mnoha případech já když se podívám na mou vlastní zemi, já si myslím, že v podstatě ta doprava mm, tohoto odpadu mezi mm, elektrárnami nepředstavovala nějaký problém v posledních 50 letech. Ovšem to, že bychom měli přepravovat, řekněme, tyto články mm, po moři z Japonska a to po celém světě, aby došlo k nějakému dalšímu zpracování. U, u, u nás například v Británii, to jsem považovala za šílenost. Nebo že by došlo k budování těchto elektráren, tam, kde například je ta seismická aktivita nebo, před, nebo problémy se zemětřesením a tak dále, nebo další otázky, to znamená například ukládání v mořích a podobně, to jsou záležitosti, které pokud vím, tak mm, plavidla vždycky, tam bylo obrovské riziko toho, že dojde k potopením a tak dále, k tomu dochází často. A pokud jde o další otázku, dlouhodobé ukládání tohoto paliva. Ano. Ano, pravděpodobně dojde k hlubinnému ukládání. Ovšem otázka zní, Znamená to, že když to zmizí z našeho dohledu, tak to prostě zmizí ten problém, že to dáme někde prostě do takových hlubilných oblastí, kde prostě nehrozí zemětřesení, nebo prostě na to zapomeneme, nebo skutečně budeme budovat všechna, nebo vytvoříme veškeré předpoklady pro to, aby jsme mohli například tento odpad využít někdy do budoucna a možná vědci skutečně přijdou s nějakou odpovědí do budoucna, s tou odpovědí, kterou nám slibovali už několik let, že budou skutečně schopni eh, tuto, tento radioaktivní odpad eh, bezpečným způsobem ukládat a m, mm, proč, nebo v podstatě bychom měli zajistit, aby ty další generace měly možnost se to věnovat. To znamená, neměli bychom na to zapomínat, protože to prostě někde uložíme. A otázka paní Parvanové na komisi, jsou zde kontrakty mezi elektrárnami na jedné straně, vládami v Evropské unii a Ruskem. Například mezi Bulharském a Ruskem máme takovou dohodu. Pokud budeme k dispozici novou legislativu, znamená to, že tyto kontrakty budou revidovány, nebo prostě tvrdíme, že ta opatření, které zde připravujeme, budou pokrývat pouze území Evropské unie, nebo by pokrývali radioaktivní odpad, který je sice vytvořen tady v Evropské unii, ale poté ho prostě um, budeme exportovat pro další zpracování. Děkuji. Děkuji kolegu Davisovi. Děkujeme, pane kolego, a nyní pan Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Eh, molto breve. Děkuji, pane předsedo. Jenom krátce. Myslím si, že to by měla být možnost, abychom měli širší diskuzi. Euratom ten se zabýval zejména organizací eh, ochrany před radioaktivním zářením v Evropě. Ale tady to je spíš průmyslová část. A tam existují dva státy, které mají také atomové zbraně. A to brání tomu, aby na evropské úrovni vznikla iniciativa k tématu jaderné energie v dobrém i ve špatném. To je v podstatě to, co Francie a Spojené království do určité míry vložili do Euroatomu. A proto se tady teď snažíme pokusit pochopit, jestli problém radioaktivního odpadu může zvládnout Evropská unie jako koordinovanou iniciativu. Nemělo by se to ponechávat na rozhodnutí a vůli členských států. Je třeba se tomuto problému postavit čelem a je nutné rozhodnout nejdříve, co znamená Euroatom a co z něj můžeme udělat pro to, co je skutečně důležité. Děkuji koledze Prodi, paní Rovana Plamp. Děkujeme, pane kolego. Pani Robana Plandini a poté ještě jeden pan kolega. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Budu hovořit mým rodným jazykem, budu se snažit o stručnost, protože mnoho kolegů a kolegyň již zmínilo mnoho a důležitých argumentů. Ráda bych podpořila pana Poce. Ráda bych mu vyjádřila podporu ohledně jeho návrhu, protože jde o nesmírně aktuální záležitost. A to nejenom mm, proto, co se zrovna v současné době děje v Japonsku, ale rovněž z toho důvodu, že zde hovoříme Hovoříme zde o energetické infrastruktuře v Evropské unii před rokem 2020 a po roce 2020. Když se podíváme na rozsah této směrnice, podíváme-li se na naše stanovisko, dovolte, abych hovořila o možnosti, na, především o otázce nakládání s vyhořelým palivem. To je zásadní podle mého názoru. Ovšem, jedna záležitost, kterou bych ráda zdůraznila, je následující. Neměli bychom zde hovořit pouze o nakládání s vyhořelým palivem, o manipulaci, o ukládání, o transportu transportu, dopravě. To, co je nesmírně důležité, je zároveň určitý monitoring, určité sledování všech těchto operací a mít možnost následné kontroly, následného monitoringu, ať už je to v těch úložištích radioaktivního no, odpadu nebo v ostatních částech tohoto procesu. A souhlasím s tím, že členské státy v tomto ohledu mají tu odpovědnost na svých bedrech, ale zároveň se domnívám, že by mělo dojít k regionální spolupráci v tomto ohledu a zároveň k určitému koordinovanému přístupu na evropské evropské úrovni. Protože velice často podle mého názoru členské státy prostě nejsou schopny reagovat na tuto problematiku sami. Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně, a ještě pan Zíber. Děkuji, pane předsedo. Členské státy si rozhodnou, jakou energii budou mít, to ano, ale nemůžeme akceptovat to, aby nebyly jednotné normy a standardy a tím mám na mysli ty nejvyšší technické, které v současné době jsou. Vidíme, že jsou členské státy, které se vzdaly jaderné energie, ale potřebují eh, si uvědomit to, že jejich sousední státy tuto technologii a tento zdroj využívají. Proto je důležité požadovat společné normy a standardy a myslím si, že tento návrh směrnice to je první krok tímto směrem na dlouhé cestě. Určitě bychom se neměli skrývat za otázku kompetencí, ale měli bychom s komisí, po té, co se stalo v Japonsku, se do těch věcí pustit, podívat se, jak vypadá konečné úložiště a připravit návrhy. A je na čase, aby komise také se podívala na skutečné náklady různých energetických forem, různých forem a e, zdrojů energií, tak abychom měli přehled, jak to vypadá a tak, aby bylo jasné, jak jsou na tom soukromí provozovatelé oproti těm ostatním a jak postupovat když budeme hovořit v horizontu 50-60 let s ohledem na poločas rozpadu radioaktivního odpadu. Tady tedy bychom měli přijít s takovým návrhem, který ukáže, jaké jsou skutečné náklady, které zahrnou vlastně celé to spektrum o jaderné energie a jde o to, abychom se na tuto energii podívali trochu kritičtěji. Máme celou řadu členských států, které jádro využívají a já si myslím, že tady by se mělo skutečně přijít s náklady, které odpovídají realitě a zahrnují vlastně celý řetězec od počátku do konce. Děkuji bardzo koledze Ziberovi. Děkujeme, pane kolego. A nyní komise. Dvoje vpísaných představitelů paní Kristina Nečeva. Máme zde dva zástupce komise dvě kolegyně, eh, pana kolegu a, pan, a kolegyni. Bohužel zatím je nevidím. Zatím je nevidím. Aha. Pan Wolfgang Hilder je, je zde, takže prosím, máte slovo. Good morning eh, and eh, thank you very much for the many comments. Dobré dopoledne a děkuji za všechny připomínky a v podstatě obecně za podporu našeho návrhu. Těší nás to. Mohu říci, že my jsme před tímto návrhem samozřejmě prováděli mnoho konzultací, mnoho těchto názorů, argumentů, již jsme slyšeli v průběhu konzultace, čili my jsme je vzali v potaz samozřejmě. A zároveň jsme se snažili opravdu řádným způsobem analyzovat a zajistit to, aby nedošlo k nějakému překrývání se stávající evropskou legislativou. Některé z těchto problémů, na které jste poukázali, i dneska v dnešní rozpravě by, mohlo, by mohly vést k takovému překrývání. Například um, právě ty uranové záležitosti, uranový odpad a tak dále. V této oblasti by právě mohlo dojít eh, k, eh, k překrývání, protože my se domníváme, že my jsme už připravili tuto oblast, že jsme ji pokryli dostatečně. Pokud jde o bezpečnost, konečného, eh, konečných úložiš nebo dalších záležitostí v tomto ohledu, směrnice je opravdu nesmírně uh, nesmírně náročná, pokud jde o bezpečnost, pokud jde o dodržování bezpečnosti, tak abychom pokryli veškerá rizika, veškeré scénáře, dokonce i nepravděpodobné scénáře, které by mohly mít dopad na bezpečnost takových zařízení, úložišť a podobně. Toto je pro nás nezbytná, nezbytná podmínka. Pokud jde například o ta hlubinná Eh, úložiště. My tam opravdu musíme mít z dlouhodobého hlediska zajištěnou bezpečnost, protože nejsme schopni zatím zajistit monitoring, to znamená ta pasivní bezpečnost, demonstrace toho, že skutečně ta bezpečnost je tam zaručena, je pro nás nesmírno, je pro nás velice důležitou prioritou a právě proto i na půdě rady se snažíme o zachování těchto bodů. Protože když hovoříme o samozřejmě těch velice nešťastných případech z minula, pokud jde i o nakládání s tímto palivem. My se domníváme, že v podstatě předtím, než vůbec dojde k vybudování těchto zařízení, tak by mělo dojít k tomu bezpečnostnímu cyklu a k jeho zajištění, tak abychom minimalizovali tato neštěstí. Samozřejmě, že nemůžeme těmto haváriím zabránit. Absolutně ovšem musí být minimalizována. To znamená, ten konflikt když dochází k monitoringu, to znamená, když, potřeb, když něco ukládáme pasivním způsobem, to znamená hlubině, nebo naopak teda na povrchu, kde potřebujeme ten lidský zásah nebo, nebo monitoring. To znamená, je zde otázka toho, jak, jsme se o tom, jak jsem se o tom zmínil, to znamená dlouhodobé ukládání, pozemní ukládání, pokud jde o monitoring a tak dále. Dále je to politická, jsou to politické otázky, politická stabilita v daných zemích, která musí zajistit určité garance bezpečnosti, monitoringu a tak dále. Členské státy musí vytvořit, vypracovat národní plány, musí předložit tyto národní plány, jakým způsobem budou nakládat s vyhořelým palivem a jakým způsobem budou v, té, v této oblasti postupovat do budoucna. Pokud jde o vojenský odpad, my to chápeme. Bohužel my jsme prohráli dva soudní případy, pokud jde o ukládání tohoto odpadu, nakládání s tímto odpadem, čili bohužel na tomto poli jsme nebyli zatím velice úspěšní. Je to pro nás nesmírně komplikovaná záležitost. Souhlasím s vámi, osobně by dal přednost tomu, aby i tento materiál byl pokryt naší legislativou, protože členské státy prostě musí nějakým způsobem nakládat i s tímto palivem. Je to v jejich pravomoci a odpovědnosti. Čili ano, jak už jsem se o tom zmínil, před chviličkou probíhaly rozsáhlé konzultace, snažili jsme se do našeho návrhu začlenit i osvědčenou praxi, která již, kterou máme k dispozici Mezinárodní agentura pro atomovou energii nám blahopřála k tomuto opravdu velice kvalitnímu návrhu. Dokonce nám bylo řečeno, že neočekávali, že bychom zašli až tak daleko a to je pravda, i pokud jde o ten zákaz exportu, to je tam rovně začleněno, to je podle našeho názoru nesmírně důležité, pokud jde o mm, nakládání s tímto vyhořelým palivem, toto je nesmírně náročná záležitost a věřte mi, že nebylo jednoduché obhájit tento návrh. Mm, ta nešťastná událost v Japonsku, to všichni jsme si vědomi, toho souhlasíme s panem zpravodajem i ostatními, kteří se o tom zmínili. To znamená, neměli bychom směšovat budoucí využívání um, atomové energie a s um, nakládáním s vyhořelým palivem, protože bez ohledu na to, jak bude vypadat to rozhodnutí do budoucna ohledně atomové energetiky, tak stávající Eh, odpad prostě musí být nějaký, musíme s tím nějakým způsobem nakládat. To znamená, že by bylo opravdu nesmírně smutné, pokud tato rozpráva o naší směrnici, pokud by na ní měl dopad, měla dopad tato nesmírně nešťastná událost v Japonsku. Ovšem samozřejmě, že to zdůrazňuje potřebu bezpečnosti, zajištění v této oblasti. Čili ještě jedno, moc krát děkuji za všechny kvalitní poznámky, argumenty a těšíme se na vaše stanovisko. Děkuji. Děkuji představitelovi. Rád bych poděkoval, poděkoval Evropské komisi, pan Hilden, panu Hildenovi a nyní úplně na závěr pan zpravodaj. Předsedo, já bych chtěl pouze krátce poděkovat všem kolegům za eh, cené připomínky, ať už jsou to otázky, souhlasím s kolegyní Rozbach, že je třeba se více zaměřit na otázky recyklace, že je velká škoda eh, zacházet jako s odpadem s něčím, co lze ještě dál využít. V zásadě eh, jsem velmi rád, jsem slyšel některé výhrady nebo připomínky eh, od paní Harms, včetně té eh, výzvy ke svolání širšího jednání a jsem na to připraven a jsem za to velmi vděčen, že to, že to zde zaznělo, protože po této výzvě snad si i ostatní kolegové najdou čas a vyhoví, vyhoví mým pozváním, tak jak je, tak jak je třeba. E, souhlasím také s tím, že tato směrnice e, je v zásadě prvním krokem, že je skutečně třeba celou řadu e, věcí řešit daleko podrobněji, že je třeba daleko více respektovat princip běžné opatrnosti a že by bylo vhodné mít pro některé otázky odpovědi dřív, než začneme masivně vytvářet nějaký druh odpadu. Věřím, že eh, komise se bude této záležitosti dál věnovat a věřím, že i naše diskuze tady k tomu přispěje. Díky ještě jednou a děkuji za podporu. Děkuji bardzo. Přechodíme do kolejného. Děkujeme, pane kolego, a nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. A ještě pozměňovací návrhy. Lhuta. 21. 2011 v poledne. Na plenárce v červnu hlasování v Envy 12. 4. ITRE 21. Eh, května. A nyní je to zpráva paní Anny Rozbach překročit HDP měření pokroku v měnícím se světě rovnou jí dávám slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu se snažit opravdu o stručný příspěvek. Nejprve dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům za jejich kreativitu, pružnost a všechny kvalitní myšlenky a nápady. Zároveň bych poděkovala našim kolegům ze sekretariátu, kolegovi, který mi pomohl všechny tyto myšlenky přetavit v jeden dokument. Já doufám, že všichni budeme schopni tento můj dokument podpořit. Samozřejmě, že se budeme snažit o to obrousit určitá kontroverzní určitá kontroverzní body, začlenit do toho jasné ukazatele, které bychom, bychom mohli jednoduchým způsobem měřit, tak aby byli všichni spokojeni. A já doufám, že budeme schopni Mm, se tomu věnovat a mm, přijmout tuto zprávu velice rychle, abychom mohli skutečně v tomto procesu pokračovat a zkvalitnit život našich občanů. Mm, těším se na veš- veškerá pozitivní, inovativní opatření i, za, i ze strany komise, jakmile dojde k přijetí tohoto dokumentu u nás v Evropském parlamentu. Nebylo to jednoduché, je to náš druhý pokus v tomto ohledu. Ovšem já osobně se na to dívám pozitivně, myslím si, že je to velice nadějné, protože na dobré cestě, protože všichni vidíme, že jsou ochotní se tomu věnovat. Je to záležitost, které se věnuje mnoho mezinárodních organizací, které považují tuto problematiku za vysokou prioritu a proto jsem přesvědčená, že je to v podstatě první krůček něčemu, co bude nesmírně důležité pro všechny občany Evropské unie. Děkuji, to je z mé strany všechno a těším se na vaše připomínky. Teraz překáže mm, głos. Děkuji. A nyní dám slovo panu Šredrovi a pan, potom panu Aldimu. Nevím, kdo bude hovořit za liberály, takže budeme postupovat v tomto pořadí. Prosím, pan Šnel. Gut, vielen Dank, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Spravodajka už to řekla. Je to vlastně druhé, druhý pokus. A víme, že první pokus ztroskotal a víme proč. Protože nikdo nebyl spokojen. Pro jedny to bylo příliš málo, pro druhé zase moc. A to zcela jistě to byl výraz toho, jaká byla situace. A musím říci, že to vyžaduje hodně odvahy, když zpravodajka se teď snaží o další pokus a snaží se najít většinu, pokud ne souhlas, a k tomu jí gratuluji. Myslím si, že to, co bylo předloženo, když budeme všichni aspoň trochu rozumní a já si myslím, že to by mohlo nastat, tak bychom měli dospět k výsledku. A návrh paní Rozbachové považuji za přijatelný. Samozřejmě jsou tam určité věci, ale řeknu hned to, co je pro nás důležité. Důležité je to, aby hrubý HDP zůstalo hlavním bodem. Vím, že je mnoho důvodů to rozšířit proti tomu také nejsme a nebudeme. Je to dobrý přístup. Existuje celá řada věcí, které k tomu patří. Ale pokud vezmeme HDP jako základ, tak musíme také jasně poznat, kdy taž bude vysoké HDP, potom máme základ pro služby, pro nezaměstnanost to jsou taková ta důležitá kritéria, která sledujeme, takže nemůžeme odsunout HDP stranou a říct, uděláme nové indikátory, jejichž implementace v Evropě vyžaduje velké náklady a nese sebou obrovské problémy. Takže tady bych chtěl mít měkký přechod, s tím, že se budeme soustředit vždy na HDP a ostatní věci budou jenom podpůrné. My je podpoříme, tak to bude správné a myslím, že takto budeme schopni se dohodnout. Apeluji tedy i na své kolegy a kolegy ve výboru, abychom tady byli vstřícní. Chci, aby se něco schválilo, protože to důležité je a návrh komise se musí zlepšit, aby byl jasnější, aby poskytl více objektivity a jde o to, abychom byli schopni schválit společně něco, co bude užitečné pro Evropu, pro nás, ale vždy dbejme na to, že příliš mnoho byrokracie nám nepomůže. Sice zaměstnáme pár lidí navíc, ale tím to také končí. Na to bychom měli myslet. Děkuji, Horst. Kolega Vítor. Děkuji Horstovi a nyní Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, paní kolegyni eh, Rozbach za významnou práci, kterou odvedla. A chtěl bych eh, navázat na tuto důležitou diskusi. Nemůžeme si myslet, že v následujících dnech ukončíme tuto rozpravu. Musíme postupovat eh, krok za krokem a mě samotného zajímá, do jaké míry takto se pustíme do snahy o udržitelnost v globálním měřítku. Protože si myslím, že bychom měli rozšířit eh, koncept růstu a rozvoje, který je mnohem širší a který nutně obsahuje také kulturní prvky. A samozřejmě to bude trvat určitou dobu. Ale to, co je pro mě významné, je, že bychom se měli do této diskuse pustit. Měli bychom začít eh, prohlubovat toto téma protože to nám umožní si klást otázky týkající se smyslu našeho soužití. A je důležité, aby tato iniciativa pramenila z parlamentu a přes eh, vyjádřené výhrady, abychom mohli nastartovat určitou úvahu, abychom se pustili do práce s tím, že ta práce bude dlouhá, ale může být záležitostí nás všech, protože nám všem záleží na trvalé udržitelnosti našich společností. Takže zahajme tuto diskusi. Já děkuji paní Rozbach za to, že odvedla tento kus práce. A samozřejmě budeme všichni přispívat této práci. Děkuji. Děkuji, Vitorie paní Sandrine Bellier. Já se připojím ke kolegům, poděkuji paní Rozbach. Ano, děkujeme za druhý pokus. Došlo zde k nalezení rovnováhy. A ta pro ekologii ta rovnováha není dostatečně ambiciozní, pro někoho je zase příliš revoluční ale snad se nám podařilo se shodnout na tom, že bychom měli ode dneška do budoucnosti rozvíjet eh, další nezbytné nástroje pro měření pokroku, které nám snad umožní eh, hodnotit zdroje, které máme k dispozici. A z tohoto hlediska jediný nástroj, minimálně hlavní nástroj, který je naším politickým kompasem, což je HDP, není uspokojivý a dostatečný. A ta, tento základní nástroj neodráží naše měnící se společnosti a nedostatek eh, sociálních a ekologických ukazatelů přispívá ke zhoršování situace a nikoli k eh, zvyšování našeho společenského a přírodního dědictví. Tedy HDP musí být e, postupně přehodnocováno z hlediska ukazatelů a už by to neměl být hlavní cíl pro jednotlivé politiky, ale měl by být posuzován uprostřed dalších e, ukazatelů a nástrojů. A práce na těchto nástrojích by nám měla umožnit e, změřit pokrok a bohatství našich států, které se, jak už jsem řekla, hluboce mění. Závěrem chci říci, že ekologická politická skupina podpoří tuto zprávu o HDP, aby to bylo východisko. A myslím, že to je i jeho ambice, aby to bylo východisko, abychom byli schopni správněji poměřovat tyto nové nástroje. A upřesním také, že to podpoříme v té původní verzi, která nebyla upravena. Děkuji. Paní Belie a paní Melisa Matias. Alors, euh, Není přítomna. Takže přímo Karin Kadenbach nyní. Děkuji. Já mohu navázat na své předřečníky. Já si myslím, že události v Japonsku nemůžeme popřít. V tuto chvíli máme pouze HDP, to je pravda. Ale když se podívám na Japonsko, na obyvatelstvo, na ekonomiku, tak e, i tam se HDP obrazí pozitivně. Pozitivní hospodářský růst neznamená automaticky také dobrou kvalitu života. Potřebujeme proto další indikátory, jak řekl kolega Prody, protože růst má hodnotu pouze tehdy, pokud je spojený s trvale udržitelným růstem, a to nám ty hodnoty, které tam v tuto chvíli máme, zatím nedokáží změřit. Pravděpodobně eh, se budeme muset pustit eh, do oblastí, kde jsme ještě nebyli. Eh, je to otázka strategie růstu, to je první předpoklad, tam musíme dojít, ať to stojí, co to stojí, ale potřebujeme také indikátory kvality života, a svět a prostředí musíme posuzovat také podle toho, jak se v něm lidem žije. E, zdraví společnosti například, to jsou všechno věci, které sem patří, potřebujeme, protože pouze HDP, myslím si, jak ukázalo alespoň zemětřesení v Japonsku, nestačí. Dziękuję. Karin Krista Klas. Děkuji Karen Krista Klas. Děkuji. Mohla bych navázat a zeptat se právě to, co se stalo v Japonsku, změnilo náš přístup ke kvalitě života. Je to věc, která se průběžně mění. Teď hodnotíme ty věci jinak než předtím. Myslím si, že jsme pod, našli nový přístup a podpořím také to, co řekl kolega Schnellhardt. Nejde, to jenom, nejde jenom o HDP, je to taková komplexní veličina. Je to otázka toho, co budeme chtít. Myslím si, že tyto požadavky, na ty se budeme muset ještě podívat. My u všeho, co děláme nově. Požadujeme studie proveditelnosti a to je také otázka na komisi. Jak si to komise představuje? Je to možné s těmi dodatečnými indikátory? Je možné všechno měřit, všechno zobrazit, vyjádřit číselně? Uh, 5, 6, 7, to jsou nová měřítka, která podle mého názoru nejsou nikdy fixní, pevná, ale podléhají změně v času a prostoru, takže by mě zajímalo, jak si přesně představuje komise, že to udělá. Hodnocení dopadu to také zpravidla požadujeme a ptám se, zda to můžeme udělat s údaji, které máme, nebo zda budeme potřebovat od členských států další nové údaje. Čili k tomu mám hodně dotazů. Děkuji, Krista. Děkuji. Děkuji, Kristě. A nyní pan Salvatore Tatarela. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Svět se mění dramatickým stylem a je tedy správné, že měníme eh, naše eh, způsoby, jak měřit tento svět. Děkuji paní navrhovatelce, že se ujala této obtížné zprávy týká se měnícího se světa, měnícího se prostředí a diskuse v parlamentu bude na toto téma pokračovat i po schválení e, tohoto stanoviska, protože toto téma musí zajímat všechny politické skupiny. A myslím, že bychom mohli uspořádat e, například slyšení na toto téma, abychom tuto rozpravu rozšířili, aby se to stalo jedním z hlavních témat tohoto parlamentu. Děkuji. Děkuji, Salvatore. A nyní promluví zástupce Evropské komise, pan Oliver Sirner. Dobré ráno všem. Samozřejmě jako komis jsme, jsme velmi potěšeni tím, že je to druhý pokus, který v zásadě také podporuje linii komise. To sdělení jasně vyjadřuje, že HDP i nadále bude důležitým indikátorem pro komisi a že je nutné ho doplnit, abychom pokryli i ta témata, která HDP sám nepokrývá. Na základě anket a dotazů je to také přání dvou třetiny dvou třetin evropských občanů, takže tady se pohybujeme na jisté půdě. Pokud je o konkrétní otázky proveditelnosti a byrokratické náročnosti, tady jenom krátce asi tolik. Právě v době, ve které to sdělení už je schválené, a zejména v sociální oblasti jsme se podívali na údaje u Eurostatu a našli jsme možnosti, jak současné údaje, zejména v oblasti ekonomické a sociální, skombinovat, tak, abychom například měli lepší obraz o sociální situaci a o rozdělování. Ty práce zatím neskončily, proto jsme je také nezveřejnili, nicméně mohu říci, že na základě existujících dat jsme schopni eh, dospět eh, k indikátorům s lepší vypovídací hodnotou. Pracujeme například na syntetickém indikátoru zátěže pro životní prostředí. Tady jsme ale konstatovali, bohužel, že ta situace neodpovídá tomu rozsahu a objemu, který bychom chtěli, čili tady budeme hledat inovativní způsoby, jak pořizovat data. Je tu také otázka byrokracie a nákladů. Možná, že i tady bychom se na to měli podívat z jiné perspektivy. Stále více Využíváme informace statistiků a z jiných zdrojů jako důležité informace. Zazněla tu otázka hodnocení dopadu. To samozřejmě závisí také na tom, abychom měli ve stejném objemu a ve stejné době k dispozici ekonomická i sociální data, tak abychom byli schopni udělat hodnocení dopadu. A to znamená, že výdaje na data a statistiky bychom mohli vidět eh, jako něco většího, než, ale než eh, investici. Je to dobrá investice. Není to jenom byrokracie a náklady spojené s tímto. Děkuji. A ještě. Tak, Horst, prosím. Já mám ještě jeden dotaz na komisi. Ehm, zabývá se tím ty rozdělení majetku. Jak, když teď zjistíte, že ten majetek není správně rozdělen, jak si představujete evropskou úpravu, která by toto změnila? Takže požádám komisi. Děkuji za ten dotaz. V tuto chvíli nechci říkat přesně, že komise se zabývá především přerozdělením majetku, ale zabýváme se tím, jak různé životní situace se eh, dělí na různé skupiny obyvatelstva nebo připadají na ně. A otázka zda, zda a případně jak to změnit to potom je otázka, kterou můžeme zkoumat až poté, co budeme mít příslušná data. Čili před zjištěním, že než budeme vědět, jak to je, nemůžeme hovořit o přirozdělování. Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní poprosíme opět zpravodajku, paní Rozbachová. Chtěla byste se k tomu ještě vyjádřit? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, ano, velice ráda. Nejprve bych ráda poděkovala, poděkovala všem za konstruktivní přístup. Pane Schnellharte. Ne, Nikdy, nikdy, nikdy jsem eh, neuvažovala o této záležitosti, pokud jde o um, to, že bychom HDP úplně vyjmuli. Ne, ne, ne, o to mi nešlo. Šlo mi o ostatní ukazatele. Například, když hovoříme o energetice, tak tam můžeme aplikovat podobný přístup. Přece nemůžeme využívat pouze jednu, eh, jedno měření nebo jedno měřítko. Prostě uh, nebudeme nikdy schopni například v energetice přežít pouze s jedním typem paliva. Musíme prostě diversifikovat a to je můj přístup k této problematice. Myslím si osobně, že potřebujeme tolik aspektů a tolik ukazatelů do tohoto celkového měření, ehm, kolik je možné do toho zahrnout. A nedomnívám se, že budeme vůbec kdy schopni dosáhnout nějakého úplně definitivního řešení, protože prostě svět se neustále mění. Právě proto tato měření se budou rovněž neustále měnit. Vždycky bude potřebovat nové jednotky, nové ukazatele. Ovšem, osobně si myslím, že to je důležité pro nás, pro všechny, nejenom zde v Evropě. Samozřejmě, naši pozornost obracíme nyní směrem k Evropě. Ovšem, to je věc, na které budeme spolupracovat i s Evropskou komisí. Je to oblast, Eh, kde bychom si mohli vyměnit naše názory, argumenty, dospět k nějakému řešení, které by bylo užitečné pro celou Evropu. Čili skutečně na to nahlížím velice pozitivně a souhlasím s kolegy ze Mm, napříč spektrem. Ano, je to záležitost udržitelnosti, je to záležitost měnící se společnosti. Ano, souhlasím i s tím, že bychom měli zorganizovat slyšení zde na půdě Evropského parlamentu, jakým směrem se ubíráme, kterým směrem se společnost bude vyvíjet, jaká přizpůsobení bude muset uplatnit. Těším se na tuto rozpravu, společnou rozpravu a těším se na vaši spolupráci a podporu při přípravě tohoto dokumentu, který by byl kvalitním odrazovým můstkem v tomto nesmírně eh, výjimečném prostředí a oblasti, která nás čeká do budoucna. Děkujeme, paní kolegyně. Tím jsme ukončili rozpravu k tomuto bodu a dostáváme se. A než se dostaneme k dalšímu bodu, tak ještě lhůta pro předkládání 21. března v poledne pozměňovací návrhy. N vyhlasování 19. čtvrtý a na plenárce v černu 2011. A dalším bodem na našem dnešním programu je bod číslo 27. Je to výměna názorů se zástupci komise ohledně nízké úrovně přítomnosti GMO v krmivu. Rovnou dávám slovo zástupcům komise. Erik Pudele, ředitel. Nevidím ho zatím, prosím, máte slovo. Monsieur le Président. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl omluvit generální ředitelku paní Testory, která zde měla být přítomná. Ovšem, my jsme probíhala, probíhala smírčí řízení ohledně klonování, dále se věnovala um, aktivitě, kterou jsme zorganizovali s Evropským parlamentem v této oblasti řídila tuto schůzku, čili se nemůže zúčastnit dnešního jednání. Rád bych poděkoval Envy za tento návrh, který nám předložila, který byl kvalifikovanou většinou ve, v, mm, v 22.2. Eh, odsouhlasen ve stálem výboru a mm, v podstatě je to součást společné zemědělské politiky a v podstatě i těch tří měsíců, které se dotýkaly předložení vašeho na vašeho stanoviska v tomto ohledu. V minulosti jsme měli nulovou toleranci v této oblasti, pokud je o import GMO, které nebyly autorizovány, nebyly povoleny rozhodnutím Evropské komise. Tato nulová tolerance představovala určité, sebou nesla určité problémy, protože členské státy prostě neuplatňovaly stejné metody v oblasti diagnostiky, Znamenalo to i určitou nejistotu ze strany provozovatelů. Byl to princip, který sice byl jednoduchý mm, pro uplatnění, ovšem z technického hlediska ta implementace byla obtížnější a to představovalo určité problémy, protože GMO, které se zde dostávali, to znamená, řekněme, cereálie, které obsahovaly toto GM, GMO byly analyzovány na hranicích, a to znamená, že jsme je nepustili na území Evropské unie. Na základě žádosti členských států Evropská komise přišla s návrhem, návrhem, který máte k dispozici, návrh, který se snaží o harmonizaci, kontrol harmonizace především pokud jde o dovoz těchto produktů. Toto rozhodnutí, které jsme navrhli, předpokládá mnoho různých protokolů, pokud jde o odebírání vzorku, pokud jde o testy, metody a tak dále. Na to se můžete podívat v příloze. Zároveň zde definujeme té nejnižší hodnoty GMO, které by mohly být detekovány na základě metody, kterou Mm, využíváme, to znamená libel metoda v angličtině, která je robustní metodou a mm, kterou vývozci nemohou nějakým způsobem eh, napadnout, ať už je to ze Severní nebo Jižní Ameriky. To je velice důležité, protože v minulosti došlo k napadnutí těchto rozhodnutí, pokud tam byl členský stát, který, řekněme, našel v takové ehm, dodávce cereálí pozitivní, eh, pozitivní vzorek, tak došlo k nekonečnému napadání ze strany odborníků vývo- země, která hm, vyváží tyto produkty produkty a i na straně eh, země, která je dováží. Čili jsme mm, využili mm, tuto metodu nulové tolerance, to znamená, to je asi 0,1%, co znamená opravdu veškeré záruky, pokud jde o důvěryhodnost této oblasti, pokud jde o detekování těchto částek. To znamená, to opravdu ta nejnižší prahová hodnota, kterou mm, ta nejlepší naše metoda, kterou využíváme, to znamená ta, o které hovoříme v příloze, ta metoda, která je k dispozici v Evropě a kterou potvrdili i naše laboratoře v Evropě, pokud jde o GMO, je to opravdu taková nejcitlivější metoda, to znamená, znamená 0,1, to je to, ta nejnižší úroveň. Jakmile dojde k tomuto detekování této úrovně, tak prostě už to nemůže být napadnuto třetí stranou. Tento návrh je doplněn ovšem třemi podmínkami. Nejprve musíme to GMO musí být teda povoleno, autorizováno v té třetí zemi, exportní zemi. To znamená, musí tam dojít k vědeckému vyhodnocení v této třetí zemi, dále je to druhá podmínka. Dále naše agentura rovněž provádí vyhodnocení, to znamená EFSA, která se zabývá bezpečností potravin a krmiv, to znamená, jsou to různé testy, hodnocení, které agentura EFSA musí provádět. A pokud teda to GMO již bylo autorizováno, povoleno v minulosti v Evropské unii a toto povolení um, již, řekněme, neplatí. A třetí podmínka, EFSA agentura, pokud jde o reziduální hodnotu, která by byla, řekněme, nižší než 0,1%, že musí nám jasně říci, že to nepředstavuje nějaké uh, nějak, eh, že to nepředstavuje žádný negativní dopad na člověka, na mm, blaho zvířat nebo na eh, životní prostředí. Samozřejmě, že to není nějaký biankošek pro všechny GMO ve světě, mm, které by se mohly objevit. Opravdu jsou to konkrétní GMO, které eh, prostě máme na seznamu a které naše agentura v současné době analyzuje. Ještě bych vám rád připomněl některá čísla do Evropské unie dovážíme 33 milionů tun soje ročně v průměru, 4 miliony kukuřice, tun kukuřice, z Argentíny především, z Brazílie a ze Spojených států. A veliká část, téměř všechno, nebo všechny tyto produkty se, jsou především pro krmiva pouze malá část mm, jde pro účely eh, spotřeby eh, člověkem, především kukuřice, ovšem je to opravdu velice malá část. Cílem našeho návrhu je umožnit eh, dovozcům na straně Evropské unie, těm, kteří mají potřebu v této oblasti, pokud jde o tuto kukuřici nebo soju pro účely krmiv na farmách, na mm, ať už je to pro drůbež nebo um, dobytek nebo, nebo prasata, tak aby, ti, aby měli k dispozici určitý jasný právní rámec, velice přesný, který by jim umožnil s jejich protěžky v exportujících zemích definovat určitý technický rámec, aby opravdu mohli definovat, aby měli podmínky, které by jim umožnily, řekněme, nepřijmout určité dodávky v případě, že by na hranici došlo k pozitivním výsledkům těchto testů. To znamená skutečně, že budou využívat tuto analýzu, my tomu říkáme zero analytik, to znamená, je to vlastně ta 0,1%, ta nejnižší hodnota, kterou jsme schopni detekovat Eh, to znamená něco, co skutečně, jak jsem se o tom zmínil, ne, nemohou odborníci poté popřít nebo nemohou napadnout. Tento tento návrh tohoto nařízení, které schválil stálý výbor 22. 14. března byl zaslán parlamentu i radě a bude teda probíhá ta tříměsíční lhůta, v průběhu které můžete poskytnout stanovisko za Evropský parlament. Čili, pane předsedo, to je pouze, abych nastínil celý ten obrázek, celou situaci. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane řediteli. Nyní zahajuji rozpravu. Máte otázky? na zástupce Evropské komise. Vše je jasné. Děkuji vám mnohokrát. Termín pro námitky je 30. března 2011 v pravé poledne. Děkuji, pane Pudele. A nyní následující bod pořadu jednání, což je společná zemědělská politika po roce 2020, řečení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky. A zpravodajkou je kolegyně Karin Kadenbach uděluji slovo. Ja, Dank. Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, důvody pro reformu zemědělské politiku v tomto rámci diskutované už mnohokrát. Je to změněný mezinárodní kontext, globalizace to také zazněla. Je to potravinová krize celosvětová a noví hráči jako Indie a Čína. To vše ovlivňuje také evropskou zemědělskou politiku. V tomto výboru už jsme hovořili o biologické různorodosti, erozi půdy a dalších věcech. To jsou všechno nové věci, které musí z SEP zohlednit. Ehm, my jsme chtěli probrat pouze položky, které souvisí s ENVY, čili životní prostředí, bezpečnost potravin a zdraví. Naším úkolem není zabývat se jinými věcmi. Myslím si, že to je důležitý úvod. Pokud je o mé stanovisko, tak tam jsem se snažila pokrýt všechny oblasti, které jsou pro nás důležité. Samozřejmě pouze v omezené míře, slova nedokážou všechno, čili budu poslouchat velmi pozorně následnou diskuzi a i další následná jednání uvítám, protože budou moci osvětlit jednotlivé body. Ve svém prvním bodu stanoviska uvádím, že SCP po roce 2013 musí sledovat cíle které se budou orientovat na trvalé udržitelnosti do budoucna. A to si myslím, že je zásadní výraz, zejména v souvislosti se zemědělstvím. Je to otázka nových forem úspor energie, které je třeba cíleně zavádět a zejména snižovat také použití chemikálií. Potenciál, které naše ekosystémy nabízí, musíme užívat efektivně, účinně a právě v souvislosti s biodiverzitou jsme viděli, že tu máme otevřené pole působnosti. Musíme působit také proti znečišťování vody, erozi půdy a dalším. I když EU má už program proti dusičnanům, tak i tady je možné věci zlepšovat a to také ukazuje zpráva z roku 2010, že použití dusičnanů se do roku 2020 je dále zvýší. Zemědělci by měli vyrábět nejen levné a dobré potraviny, ale také musí dbát na ochranu životního prostředí při svých činnostech. Je to důležitý aspekt. Zemědělství se změnilo. Už to není tak že bychom mohli říci, že zemědělec pracuje pro sebe a další generace a podle toho také dbá na kvalitu půdy. Víme, že v některých oblastech jde o krátkodobé zisky, rychlé zisky a o to nám jde. Tady je třeba změnit myšlení. Pokud je o pravidlo cross compliance, tak to už jsme také probírali a s touto reformou eh, ho chceme dále rozšířit. Potřebujeme transparentnost a bezpečnost. Bezpečnost i pokud je o pracovní místa v zemědělství. Jsem ráda, že eh, komisař pro zemědělství oznámil, že tam, kde pracuje člověk s přírodou šetrně, ten by měl dostat více než ten, který nedbá trvalé udržitelnosti. Takže se budeme řídit pravidlem cross-compliance, to znamená, že podle toho budeme také poskytovat dotace na hektar a jde nám o to, aby ti, kteří eh, nepracují šetrně vůči přírodě, dostávali dotace nižší. Jsem sice zpravodajka, ale byla jsem zpravodajkou také pro biodiverzitu. Myslím si, že potřebujeme lepší eh, výsledky, pokud jde o změnu klimatu a myslím si také, a teď budu citovat to, co použila komise před chvílí, velká část obyvatelstva stojí při nás, jde nám o dobrou kvalitu půdy a proto použiji citát komise, použití HDP v zemědělství nechceme stěžovat, protože i tady je to v souladu s většinou obyvatelstva a vyzývám komisi, aby ještě jednou zvážila, jaké možnosti existují pro to, abychom, pokud se nebudou používat GMO, aby to bylo odměněno. Tolik tedy v krátkosti a těším se na vaše příspěvky. Děkuji koleżance Karin Kadenbach. Mm, proszę o zabranie. Děkuji kolegyně Kadenbach. A nyní paní Sandrine Bellier za zelené. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Kadenbach za toto stanovisko. Díky za zdůraznění přání společné zemědělské politiky s výhledem na rok 2020. Kdyby zemědělství bylo humánní a dbalo by přírody a zdraví. A pokud je o předpoklady pro reformu SZP za zelené a pro zelené, pouze druhá alternativa byla přijatelná. A neskrývám, že máme radost z toho, že zpravodajka paní Kadenbach sdílí toto stanovisko, alespoň to vysvítá z tohoto návrhu stanoviska. Nicméně za zelené, jak jste sama řekla, rozsahem je toto stanovisko omezené a schází zde řada bodů, které bychom chtěli opět eh, posílit nebo zavést, protože se nám jeví jako zásadní. Pět bodů které by měly být posíleny. Jeden rozpor. A konečně zmíním jménem kolegyně Satu Hasy, která zde nemohla dnes být. Návrh sedmého pozměňovacího návrhu. Mezi věci, které bychom chtěli znovu zavést nebo posílit, této zprávě zahrnout, že mal, drobní zemědělci by měli být jednodušeji podporováni, pokud je o jejich konkurenceschopnost, což přispívá k životaschopnosti venkova, snížit administrativní zátěž a upřednostnit ty postupy, a tady se asi všichni shodneme, které tedy více dbají životního prostředí než eh, postupy intenzivní. Dále si přejeme, aby v tomto stanovisku bychom opět potvrdili podporu a tedy podporu nového financování SZP opírajícího se model, který zahrnuje platby pro specifické eh, zemědělce s vysokou přinohodnotou, ekologické zemědělství a zejména pokud je o zemědělce působící v oblastech Natura 2000. Připomínáme, že současné intenzivní zemědělské metody mají negativní dopad na životní podmínky zvířat, na bezpečnost potravin a žádáme, aby společná zemědělská politika upřednostňovala postupy, které jsou citlivé k životnímu prostředí a k životním podmínkám zvířat, a to zde potvrzujeme. Také třeba výslovněji podpořit význam rozvoje ekologického zemědělství a připomenout, že biodiverzita, biologická diverzita pěstovaných druhů a chovaných zvířat přispívá k bezpečnosti potravin. Když hovoříme o ochraně biodiverzity, tak máme na mysli celou přírodu, ale také veškerý potenciál a bohatství eh, pěstovaných rostlin a chovaných eh, živočichů, kteří přispívají k naš, bohatství našeho zemědělského potenciálu rozpor, tedy zelení, dnes jsou proti zahrnutí zemědělství do obchodování s uhlíkem. Je to pro nás problematické a ekologové to tvrdili a tvrdí. Dnes jsme proti systému, který by podporoval spekulaci, zejména v oblasti potravin, a tento přístup, tedy představovat si, že zemědělství, celá, celá zemědělská oblast vstoupí do obchodování s uhlíkem, představuje riziko eh, posílení spekulativních systémů u potravin. A proti tomu tedy zelení eh, neustále eh, tedy opakují svůj odpor. Jménem kolegyně Satu Hasy bychom si přáli, aby v té, tomto stanovisku byla vzata v úvahu zvláštní situace postupu, zemědělských postupů v pomoří Balského moře, což je jedna z nejznečištěnějších oblastí světa. A tolik tedy v kostce eh, pozměňovací návrhy za skupinu zelených. Děkuji je. A nyní má slovo paní Alena Antonesku. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. My jsme si vědomi potenciálu a klíčové úlohy, kterou může sehrávat zemědělství na, v našich cílech, pokud je o životní prostředí a klimatické změny, a také pokud jde o cíle v oblasti veřejného zdraví Evropské unie ale současně si myslím, že klíčové, pokud hovoříme o zemědělství a budoucnosti SZP, aby klíčová slova byla zjednodušení a inovace. A myslím, že musíme zdůraznit tato politická opatření, která by neukládala další administrativní zátěž, protože nechceme, aby, naši, aby život našich zemědělců byl ještě těžší. Ten život je už dost těžký sám o sobě nyní jsem přesvědčena, že společná zemědělská politika by měla být eh, jednodušší a spravedlivější. Měli bychom nalézt spravedlivou rovnováhu mezi politickými cíly a administrativní zátěží. A potřebujeme zdravé a bezpečné potraviny, potřebujeme ochranu životního prostředí, je třeba zajistit blaho zemědělců a místní ekonomiky a také se musíme zabývat eh, nutričně hodnotnými potravinami. A když hovoříme o zemědělství, neměli bychom se výlučně soustředovat na technická eh, řešení, na technické diskuse. Měli bychom vzít v úvahu eh, modely spotřeby, otázku odpadu a složitý vztah mezi životním prostředím, biodiverzitou a zdravím. A všechny tyto náměty budou v pozměňovacích návrhech, které předložím. Děkuji. Děkuji koleżance Antonescu. Děkuji. Paní kolegyně a nyní Krista Klas, prosím, máte slovo. Já, Děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní Karnbachové, že nám udělala, poskytla informace, které jsou pro nás důležité podle kterých se orientovat a jak dále uvažovat. Někdy mám pocit, že zapomínáme moc rychle, proč jsme tuto společnou zemědělskou politiku chtěli změnit. Rozvinuli jsme ji dále. Proběhlo mnoho reform tak, aby výkon zemědělců, tak jak řekla kolegyně Antonesku, vypadal tak, že zemědělství vyrábí potraviny, sytí nás, vyrábí zdravé potraviny podle toho, jaký to určíme a održuje také v pořádku životní prostředí, kulturu a navíc nabízí pracovní příležitosti na venkově, ani to nesmíme podceňovat. V celé této struktuře jsme po léta vytvářeli naši zemědělskou politiku v Evropské unii, podporovali jsme ji, subvence jsme velmi zkrátili a SCP e bylo vždycky důležité. Dnes máme jako prioritu životní prostředí, přitom ale i nadále nám jde o kulturu, pracovní místa a zdravé potraviny. Dnes víme, že 4 HDP, což není zrovna hodně, ale přesto si myslím, že bez toho by nebylo možné to udržet v pořádku. Takže to nejsou jenom čísla, která jsou důležitá, ale musíme vědět, co chceme a doufám, že to bude i v této zprávě, že chceme mít intaktní zemědělství i do budoucna. A o to jde. Potřebujeme nejen hledat nové věci, jak podpořit zemědělství. Nemůžeme to dnes podkopat a říct, musí to být ještě zdravější, protože to už, na to už máme 19 předpisů. To je otázka cross-compliance, je to otázka záruky, dobrého životního prostředí a zdravých potravin. Evropa garantuje zdravé potraviny a zdravé zemědělství. Chtěla jsem zmínit a myslím, že náš výbor to musí zdůraznit za A. Máme ty specifikace a pravidla, zemědělci je musí dodržovat, kontroluje se to, pak máme kontroly CC, cross compliance, každý německý zemědělec ví, co to znamená, i když nemluví anglicky. My jsme federativní země, kontroly se dělají různým způsobem. A mě by zajímalo, jestli se vůbec uvažuje, jestli komise vůbec uvažuje o tom, že by dělala tyto kontroly na evropské úrovni a v evropské šíři. Zajímalo by mě, kde jsou rozdíly, jak to vypadá, kde máme doložitelnou, srovnatelnou kontrolu. To je docela důležité, o to mi půjde. Jde o to, aby tyto kontroly cross-compliance v EU byly na srovnatelné bázi. To je to, co bych si velmi přála v této zprávě. Evropské zemědělství jde směrem k integrované výrobě, to víme, to už jsme měli i v minulých letech. A navíc, když půjdeme do oblasti biozemědělství, a budou tam další možnosti, další povinnosti, tak, ta, tak musíme mít i tu konstrukci této dodatečnosti, která musí být zakotvena také ve společné zemědělské politice. Sedmička, to jsou ty dobropisy emisí CO2 a boj proti změně klimatu. To je obtížné, zatím to není proskoumané, nemáme měřitelné výsledky. Tady to já podpořit nemohu. Totež platí také pro devítku. Myslím, že GMO, my už jsme hovořili o geneticky modifikovaných organismech s komisí, zatím to bylo dostatečně projednáno to bude vyžadovat ještě další diskuzi. Není možné tady jednoduše říct, že prostě ty platby, které jsou založeny jinak, budou platit i pro tyto věci. To je příliš rychlé, příliš málo prodiskutované, čili návrh komisaře Šeloše je návrh, o kterém musíme jednat. A musíme se na to dívat také optikou životního prostředí. Nicméně plnění a výkony, které máme teď, nemůžeme zapomenout, nemůžeme je hodit stranou. Musíme se soustředit na to, abychom zachovali to, co máme, aby se dodržovalo všechno, co se má, aby to bylo trvale udržitelné. Pak si myslím, že to bude docela dobrá zpráva. Děkuji. Děkujeme, paní Klasová. A ještě zde mám na seznamu dva přihlášené do diskuze. Chris Davis je prvním. Poté to bude ještě pan Oresteros. Děkuji za slovo, pane předsedo. Většina mých připomínek se dotýká toho, co mi předložila paní Ulrike Mann, která se bohužel nemůže být s námi, čili rád bych poděkoval jejím jménem paní Kalenbachové za její zprávu. Je jasné, že se snažíme zajistit to, aby Evropa opravdu měla bezpečnou dodávku potravin, aby to byly kvalitní potraviny, aby byly produkovány udržitelným způsobem. A samozřejmě je zde i otázka venkova, jakým způsobem jsme schopni chránit eh, tento způsob života. A samozřejmě, že chceme mít vysoké standardy pro hm, dobré životní podmínky zvířat, chceme chránit a posílit naši biodiverzitu. A je zde samozřejmě Evropa jako taková. To nesmíme samozřejmě zapomínat na tuto záležitost, že naše společná zemědělská politika má dopad na ceny potravin ve světě a samozřejmě i naše vztahy s eh, chudšími zeměmi. Paní Manová, když se podíváme na SZP řekla, že v podstatě nesmíme zapomínat, že je zde mnoho byrokracie, kterou musí plnit zemědělci, aby vůbec dosáhli na platby, které jsou zde k dispozici, čili nesmíme zapomínat ani na tuto záležitost. Dále je zde několik kvalitních příkladů v Evropě vysokých environmentálních standardů, které uplatňují zemědělci a zároveň mnoho špatných příkladů. Čili myslím si, že bychom se měli poučit z osvědčené praxe. Kolegyně rovněž trvá na tom, že bychom to neměli propojit eh, s GMO, že bychom o GMO měli hovořit v jiném kontextu. A já s ní souhlasím, že v této zprávě to nemělo být zahrnuto. To znamená, že devítku nepodpoříme. Ovšem desítku ano. To znamená podpora výzkumu, finanční prostředky z FT7, inovativní způsoby, kultivace půdy a tak dále. Větší potenciál do budoucna. Několik poznámek osobně. Například dotace. Zda bychom měli platit v rámci SZP vůbec s tím způsobem, jakým dochází k těmto platbám. Velice často se hovoří o tom, že tím v podstatě chráníme malé rodinné farmy, především ve Francii. Myslím, že francouzi využívají tohoto argumentu. Ovšem, když se podíváme na to, co se děje opravdu v reálu, tak to není úspěšná záležitost. Je velice obtížné zamezit tím trendům, ke kterým dochází. Já jsem pracoval jako student na farmě mm, v, mm, ve Velké Británii, v takové té mm, úrodné oblasti No a měli jsme tam pět pracovníků na 200 akrů a v podstatě mnoho těchto farem už nefunguje, jsou tam různé leasingy a podobně a je tam například tisíce, dneska tam mají tři lidi a tisíc akrů, já nevím, jak to můžeme zastavit. Máme zde čísla ve Francii a vidíme podobné trendy. Rodinné farmy v podstatě snižují počet pracovníků a mm, má a většina finančních prostředků se dostává k těm obrovským farmám, které jsou několik stovek kilometrů od Paříže, čili opravdu celá ta politika se jaksi změnila. Mm, to znamená, že jsme sice změnili ty přímé platby, ovšem podkopáváme volný trh, protože ceny potravin již jsou opravdu velice vysoké, když přestaneme poskytovat dotace, tak ty ceny budou vyvážené. Já osobně si myslím, že bychom neměli poskytovat finanční prostředky tam, kde ty farmy si nevedou dobře. To znamená, že bychom měli spíše umožnit trhu, ať zasáhne. Čili to je argument, který rozděluje mou skupinu a samozřejmě i celý parlament. A mám trošku obavy, že se asi odstneme v menšině, ovšem za tuto zprávu bych rád přesto poděkoval. Děkujeme, pane kolego. A nyní pan Oreste Rossi. Sí, grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodajce, která předkládá výčet důležitých bodů ve své zprávě. A chtěl bych zpravodajku požádat, aby byla důraznější a přesnější v některých otázkách. Eh, požadovat eh, záruky týkající se financování pro horské zemědělství, pro kvalitní zemědělství, ochranu životního prostředí, maximálně redukovat znečištění prostředí. To je pozitivní, ale já bych si přál, aby souběžně jsme chránili rozpočtové prostředky, které by byly minimálně rovné předcházejícímu rozpočtu, protože pokud ponížíme veškeré částky a současně přecházíme na financování z 15 na 27 členských států, takže dojde ke snížení financování se CZP z důvodu navýšení počtu zemí a současně je minimálně potřeba uchovat výši předcházejících prostředků v rozpočtu, pokud nechceme veškeré tyto snahy eh, zardousit v samém počátku. A já bych se také přál, aby zpravodajka doplnila ještě jednu věc. A tady se obrátím na to, co činí profesionální zemědělci. Dnes díky finančním nástrojům. Velcí investoři nakupují významné plochy půdy. Hovořilo se o situaci ve Francii a v Itálii. A tato půda potom není obdělávána, anebo je nedostatečně obdělávána, protože tito velcí investoři nemají v zájmu produkovat Oni potřebují půdu, která je pro ně výnosná z důvodu hektarů plochy. To jsou podnikatelé, průmysloví podnikatelé, kteří spravují obrovské plochy. A neměli bychom zajím, zapomínat na skutečně profesionální zemědělce a na kvalitu výrobku, protože tito velcí zemědělci, velkopodnikatelé v zemědělství mají zájem o hektarové dotace a nikoli o pěstování plodin. Musíme samozřejmě bránit spekulaci. Pokud budeme poskytovat hektarové podpory, musíme brát v úvahu i další faktory. Například zda příslušná lokalita zemědělské usedlosti je v horské oblasti, v zalesněné oblasti, to vše třeba vzít v úvahu je třeba také dbát využívání pesticidů a podobně. Neměly by to být dotace pouze podle plochy, hektarové dotace, protože to může vést ke spekulaci. Ale musíme také dbát toho, co je na těch hektarech pěstováno a jakým způsobem probíhá tato zemědělská výroba. Je třeba mít takové ukazatele, které nás povedou ke kvalitě. A to řekla zpravodajka, upřednostňovat kvalitní zemědělství, které, která bude pozitivní pro konečného spotřebitele. A to by měl být náš cíl. A je třeba to také eh, navázat na možnost udržet v znevýhodněných horských oblastech zemědělství, protože velmi často tyto oblasti, pokud jsou opuštěné, tak eh, zde zemědělství upadá a eh, narůstá zalesnění, jsou tam rezidua uschlé trávy a podobně, hrozí požáry Sousední les také není udržován, takže se eh, požár může snadno šířit a mnoha požárům by se zabránilo, kdyby byla tato, byly tyto oblasti řádně ošetřovány. To se týká zejména horských oblastí. A to jsou cíle, které platí v oblasti životního prostředí, ale také v oblasti zdraví protože nesmíme zapomínat na to, že zemědělství, které eh, používá zemědělství, tak je vdechuje. A pokud eh, budeme mít zemědělství čistší a zemědělci budou používat alternativy, tak to bude dobré pro ně, ale i pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji koleze Rosi, proszę teda. Děkuji, pane Rosy.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 a je to otázka toho, že nebudeme mít dostatečné prostředky, pokud chceme vytvořit Unii, která má být konkurenceschopná, tak eh, do rozpočtu, do zemědělství nemůže jít tolik jako teď. Musíme se soustředit na jiné aspekty. Vztah mezi zemědělstvím a životním prostředím. Tady je ještě velký prostor. Už dnes může zemědělství přispět hodně k ochraně životního prostředí. Můžeme podpořit to, co má pozitivní dopady na životní prostředí. To se týká například toho, že budou zemědělci pěstovat správné plodiny, že budou používat méně umělých hnojiv a mohly by také snížit emise CO2 a podobně. Myslím si, že není zdůvodnitelné, že se všechny tyto prostředky použijí na něco, co nemá pozitivní dopad na životní prostředí. Samozřejmě chápu, že zemědělství sloužilo k tomu, aby zajistilo obživu a potraviny pro občany. A je to také otázka počtu spotřebitelů. Je to otázka toho, že e, ti, kteří platí daně, budou platit daň i za to, že budeme šetřit životní prostředí. Já si myslím, že toto by mohl být správný přístup a můžeme přispět k tomu, aby se toto bod, tento bod ještě zdůraznil. Děkuji bardzo. Děkuji. Pan kolega Ouský se přihlásil do rozpravy. Děkuji bardzo, pane převodíčonci. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já si myslím z toho, co zde zaznělo, že vyplývá jediné. Všichni cítíme, že stávající společná zemědělská politika není v stávající podobě udržitelná a a že se musí změnit. Dneska narážíme na dvě věci. Ta jedna z nich je nerovnoměrná distribuce eh, podpor zemědělcům v rámci Evropské unie. Pro vaši představu, eh, zemědělec v České republice v průměru dostává 50 dotací nežli zemědělec v tzv. starých zemích. Eh, dalším problémem, který je objem prostředků z rozpočtu Evropské unie. Víme, že to je přes 40 stávajících prostředků a a že v rámci globální konkurenceschopnosti je to věc neudržitelná. Mně osobně i přijde dokonce nemorální, tady hovoříme o ochraně životního prostředí, to je eh, jistě v pořádku, ale když si uvědomíte, že eh, naše dotační politika svým způsobem likviduje africké zemědělství, kde pak z té druhé ruky každoročně Evropská unie posílá nemalé prostředky. Možná otevření trhu a snížení vlastní dotační politiky by bylo lepším řešením, nežli eh, posílání peněz, které často končí v kapsách afrických diktátorů. Eh, samozřejmě eh, jsme na výboru pro životní prostředí a, a zemědělská politika má krajinotvornou funkci, má obrovský význam v ochraně životního prostředí a, a proto eh, nebudu nikdy navrhovat eh, nějaký radikální přístup, který, který by měl pouštět stoprocentně eh, trh do prostředí, které je již modifikováno a deformováno více než 50 let. Takže pojďme si uvědomit, jakým způsobem lze oddělit krajinotvorné funkce, ochranu životního prostředí, Eh, řekněme, i bezpečnost krajiny, jak zde mluvil kolega Rossi o ochraně před požáry a tak dále, od eh, vlastních zemědělských subvencí a to je na velmi vážnou debatu a všem nám je jasné, že se společnou zemědělskou politikou je v budoucnosti potřeba něco dělat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji bardzo koledze Úzký. Proszę bardzo. tej... Děkuji, pane kolego Úzký. A nyní vyzvu zástupce komise, pan Santiago z Agri. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. My bychom rádi poděkovali výboru Envy za tuto iniciativu samozřejmě a samozřejmě i paní zpravodajce, paní Kalembachové za návrh stanoviska, který vítáme. Je jasné, že v té veřejné rozpravě o budoucnosti SZP, která byla, která byla zahájena v loňském roce. Zdůrazňujeme samozřejmě teritoriální výzvy, environmentální výzvy do budoucna v rámci této politiky a je jasné, že životní prostředí má mnohem větší váhu, než tomu bylo v minulosti. Čili na základě našich sdělení se snažíme reagovat na tuto veřejnou rozpravu. Identifikovali jsme cíle reformy SZP, tak aby to byla teda udržitelná produkce potravin, ale zároveň udržitelné, udržitelné zpravování um, přírodních zdrojů a environmentálních záležitostí. Čili to je velice důležité a zároveň propojit SZP ze strategii pro rok 2020. Pokud jde o Celkové environmentální cíle v této oblasti, ty by měly být součástí cílů do budoucna v rámci reformy EZP. Je to zmíněno i v rámci návrhu vašeho stanoviska a to buď, to znamená, že toho můžeme dosáhnout dvěma způsoby. Jednak v rámci prvního pilíře ozeleněním přímých pladeb a zároveň orientace venkova eh, na Um, vývoj, který by byl šetrnější k životnímu prostředí. Myslíme si, že tím pádem bychom v podstatě ozelenili celou oblast eh, zemědělství celé Evropské unii. Dále bychom samozřejmě tím, že oba dva pilíře by eh, zahrnovali ehm, environmentální akce, tak bychom posílili tuto oblast a zároveň naši zemědělci by mohli reagovat na výzvy do budoucna kvalitnějším způsobem, pomohli bychom jim ehm, dosáhnout cílu, které jsou stanoveny v oblasti životního prostředí. Pokud je o metodu zjednodušení, o které jste se zmínili. My se podíváme na to, jaká opatření v oblasti přímých pladeb, v oblasti ozelenění bychom mohli um, uplatnit na základě analýzy nákladů a výhod. Samozřejmě, že chceme, aby tento systém nebyl složitější, chceme reagovat na environmentální výzvy do budoucna. Myslíme si, že právě tento způsob, který navrhujeme, je dobrým způsobem. Ovšem samozřejmě, že se musíme na to podívat i, i s ohledem na analýzu dopadu. Dále, pokud jde o GMO organismy, o těch se rovněž zmiňujete v návrhu diskuze, již proběhla v předchozím bodu našeho programu, čili do tohoto nebudu zasahovat. Samozřejmě, že ne všechno můžeme řešit prostřednictvím SZP. Zemědělci by měli respektovat autorizované povolené postupy, všechny postupy Tupy, které jim umožní získat přímé platby do budoucna. Ovšem, toto je propojeno i s dalšími diskuzemi na toto téma. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní opět se obracím na paní zpravodajku, paní Kalenbachovou. Máte slovo. Chci srdečně poděkovat za živou diskuci kvůli času. Tu většina těch, kteří se přihlásili o slovo, už není, takže oslovím jenom ty, kteří to zůstali. Myslím si, že cílem je to, abychom dohodli to, co řekla paní Klásová. Je to otázka úkol číslo jedna, nasytit Evropu ale máme celou řadu dalších úkolů. V tomto chceme udržitelné zemědělství, chceme ochranu životní příro, životního prostředí a přírody, chceme také eh, nezanedbávat tyto změny, které máme v myšlení. Proto je to tak důležité a proto nechceme, aby se Evropa dostala na úroveň třetích států. Potřebujeme pracovní příležitosti v zemědělství, potřebujeme eh, tu krajinu a potřebujeme vyvážený přístup eh, v rozdělování prostředků. Myslím si, že zemědělská politika v tomto duchu tak jak ji požaduje náš výbor, by nebyla možná, kdybychom zemědělství neregulovali právě pomocí těchto prostředků. Není to jenom otázka toho, že je to subvence, je to model řízení. V některých oblastech, které bohužel nejsou v naší kompetenci, to je chov zvířat, struktura simplifikace, to jsou všechno důležité věci, ale nejsou v naší kompetenci, nejsou naším úkolem pro toto stanovisko. Ochota je, připravenost je, jsme připraveni zapracovat různé návrhy a myslím si, já se dívám, kdo tu ještě zůstal z těch, kdo se přihlásili o slovo. Myslím, že jsem odpověděla všem. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkujeme. A ještě lhůty. Lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů 21.3. poledne. Hlasovat v našem výboru budeme 12.4. a na plenárce v červnu letošního roku. A tím jsme dokončili naše dnešní jednání, naše dnešní dopolední jednání a bude následovat schůzka koordinátorů, ovšem až v půl dvanácté. Čili s koordinátory se sejdeme v 11.30